zda budeme mít k dispozici tlumočníky a zda bude možné zde v parlamentu přijímat návštěvnické skupiny ve čtvrtek. To je důležitá otázka. Tak pro vaši informaci, právě připravuji e-mail, který osobně podepíši a který rozešlu vám všem Mm, kteří se nedostali k informaci, ten informaci, tu informaci dostanete kolem 11. hodiny. A mm, v tom e-mailu odpovím na všechny tyto otázky, na které známe odpovědi. A jedna z odpovědí je právě to, na co jste se ptal. Ve čtvrtek všechny schůze výboru se budou konat bez hlasování. Budou to tedy takové neformálnější sezení. Nebude se konat eh, plenární zasedání a takže ale všechno kromě plenárky se bude konat normálně, takže ty skupiny návštěvníků, kteří sem dorazili, tak Eh, budou přijaty eh, mm, podle plánu, to znamená musí mít přístup do budovy parlamentu, eh, budou moci navštívit mm, plenární místnost, ale nebude se konat žádná schůze v ní. A nebude se tedy ani hlasovat a hlasovat se nebude ani na výborech, protože tento týden jsme se dohodli, že se vůbec nebude hlasovat. Ale jinak vše ve čtvrtek půjde jako vždy, opakuji, ve čtvrtek a v pátek můžete podepsat eh, mm, prezenční listiny. Jako vždycky, ty prezenční listiny budou dány k dispozici. V e-mailu, který traf... A všechny další informace dostanete v e-mailu, který obdržíte nejpozději v poledne abyste byli informováni o tom, na čem jsme se dohodli. Včera se konala i konference předsedů, i předsednictvo zasedalo a vyřešila se spousta věcí. Od dneška funguje pracovní skupina, včetně Eh, úředníků, kteří v tom zasedají a tato pracovní skupina je se mnou v neustálém kontaktu. Já jsem v neustálém kontaktu s předsedy politických frakcí, protože eh, musíme eh, fungovat. A mm, samozřejmě musíme pokračovat v naší činnosti, protože to má své dopady na kontinuitu naší činnosti. Příští týden se budou konat výbory a my nemůžeme to všechno zablokovat, my musíme všechno dostatečně připravit na to. A musíme být tedy poté připraveni na eh, další eh, diskuze ve Štrasburku. Eh, rozhodnutí se budou přijímat v příštích dnech, ale takže očekávejte ode mě krátkou informaci o tom, jak budeme postupovat v nejbližší budoucnosti.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 se teď přijímají pro následující dny, tak to e, přijímá ta exekutivní část evropských institucí. A e, to znamená, e, je to komise a rada, které od neděle se tím zabývají, ale my jako poslanci také máme určité úkoly. Mm, a to je e, naše dlouhodobá reakce na krizi. My bychom rádi, aby naše parlamentní výbory také se do tohoto zapojily a musíme teď zvážit, jak budeme reagovat na tuto situaci během mini plenárky v Bruselu, což může být třeba prostřednictvím usnesení. Je celá řada možností, jak na to reagovat a já proto, dámy a pánové, na vás apeluji, abyste mm, ve vašich příspěvcích také zmínili váš názor na to, jak parlament může přispět do řešení těchto problémů. Jsou to problémy, které se dotýkají našich evropských spoluobčanů. I my jsme měli problémy se dostat do Štrasburku, do Bruselu, ale to jsou naše interní problémy. My eh, bychom měli spíše přemýšlet eh, o tom, jak řešit problémy našich evropských spoluobčanů vzhledem k přerušení letecké dopravy. Takže bych rád, abychom se zamysleli nad tím, jak situaci zlepšit v příštích dnech, poněvadž eh, v počátečních hodinách a dnech ta primární odpovědnost leží na bedrech té výkonné složky, tedy komise a rady, takže jsem rád, že dnes zde jsou a že zahájí eh, diskuzi na toto téma. Pane ministře, máte slovo, pane Lopesi Garigo Diego. Děkuji, pane předsedo. Jako všichni vědí, eh, tak letecká doprava je strategická, protože se dotýká každodenního života spoluobčanů, jejich práva, základního práva na volný pohyb a bez pochyby eh, se dotýká i hospodářské činnosti, má na to rozhodný vliv. Když tato letecká doprava má problémy, když eh, nastanou eh, eh, různé tedy distorze, tak to vždycky má dopad na více zemí a to nám dokládá, jak eh, ta doprava je strategická, protože škody jsou obrovské. A v tomto případě se to dotklo většiny členských států, to znamená, byl to skutečně velký, vážný problém, je to krize, kterou jsme neočekávali, která je bezprecedentní a kterou je třeba řešit adekvátním způsobem. A e, paradoxní je, že zde máme co dočinění s oblastí, kde Evropská unie jako taková nemá tolik kompetencí, máme méně pravomocí než v jiných oblastech. A přesto všechno musí reagovat, musí jednat. E, v této krizi letecké dopravy Eh, došlo k dvou událostem zároveň. Eh, za prvé, ta situace byla velice vážná, byla to velice vážná krize, ale zároveň zde eh, zde nemáme dostatečné právní nástroje v Evropě, abychom jako Evropa mohli na to reagovat. A hm, takže je to situace, kdy Evropská unie mohla těžko nějak jednat a přesto všechno reagovala, jednala a e, zde mm, moje druhá úvaha. Jak jsme jednali v tomto případě? Za prvé, státy příslušné e, orgány e, aplikovaly stávající protokol, mm, to znamená, sledovali tedy ten tedy výbor pro sopečnou činnost v Londýně sledoval to, jak se rozšiřuje ten mrak s popelem a eh, rozhodl, že se omezí letecká doprava, letecký prostor a eh, reagovali jsme všichni maximálně opatrně eh, v zájmu bezpečnosti, aby se minimalizovalo riziko a to jsme, takto jsme zareagovali na základě toho, co nám sdělil Eurokontrol a vědecký výbor, který sídlí ve, v Londýně, který byl vytvořen před několika lety a který sleduje sopečnou činnost a sopečný popel. Ale samozřejmě ta situace potom se dostala eh, k členským státům a my v Evropě jsme museli začít s nimi okamžitě spolupracovat a došlo k celé řadě technických expertních jednání, která byla svolána a i včera se sešli ministři dopravy, aby přijali politické rozhodnutí a my ještě v radě tento týden za španělského předsednictví budeme pracovat, my tedy jako předsednictví a budeme spolupracovat s komisí, s panem Kalasem a já mu děkuji za jeho vstřícnost a budeme spolupracovat s Eurokontrolem, abychom připravili takovou lepší, adekvátnější reakci na to, co se ukázalo jako trvalou krizí, která bude mít vážné důsledky na celou Evropskou unii a kromě toho i mimo Evropu. A hm, tyto dny tady Eurokontrol vydal doporučení, které bylo přijato jednomyslně na e, e, zasedání, které se konalo včera v Bruselu e, v rámci Eurokontrolu. Byla přizvána tedy komise, rada k tomu a příslušné orgány pro leteckou dopravu i e, ze všech tedy dotčených sektorů a bylo přijato doporučení, že od dneška je třeba, aby Eurocontrol stanovil tři zóny, které byly dotčeny e, vulkánem sopkou. První to je zóna, která e, je ta nejhustší, kde ten popel je největší hustoty, kde bude existovat absolutní zákaz přeletu a druhá zóna, Eh, naopak to je zóna, kde vůbec eh, se nezjistila přítomnost tohoto popele a potom taková prostřední zóna, kde eh, ta koncentrace je velice nízká, kde bude možné létat bez rizika a zde právě tato zóna se bude každodenně analyzovat na základě vzorků, které se budou zkoumat každý den a O tom právě vždycky potom budou rozhodovat příslušné národní orgány a to v koordinaci budou rozhodovat o těch leteckých koridorech, kde bude povoleno létat. Toto je doporučení Eurokontrolu, které navrhuje Eurokontrol. Je to technické doporučení, které včera eh, bylo jednomyslně odsouhlaseno 27 vládami členských států, tak abychom vlastně tomu dali i Eh, ten evropský charakter takovému to rozhodnutí. A eh, zde se navrhuje členským státům, aby tedy jednali tímto způsobem. Podotýkám, že vlády se na tom dohodly jednomyslně spolu s komisí, spolu s eurokontrolem. Všichni se dohodli jednomyslně, že takto se bude postupovat. Priorita je bezpečnost nelze tedy, eh, jak řekl pan komisař Kalas, nelze tedy eh, bezpečnost nějakým způsobem zkompromitovat, to znamená, to bude ta zóna, kde absolutně bude zakázáno létat, ale mm, to riziko se bude vyhodnocovat na základě údajů, které bude analyzovat Eurocontrol i ten rodinský výbor, který bude eh, provádět testy, analýzy a teď se tedy i již prováděly zkoušky letu bez pasažérů a i se do toho zapojili výrobci eh, motorů, náhradních dílů do motorů a eh, i v Kolíně existuje tedy agentura pro bezpečnost, která do toho bude zasahovat a nyní jde o to tedy, aby všichni dohromady vytvořili ty zóny, tak jak se na tom včera dohodli ministři, eh, ministři dopravy a mm, to je něco, to bude model, který se bude neustále vyvíjet, dynamicky se bude vyvíjet a precizovat a bude ale určován na základě vědeckých poznatků, především na základě technických poznatků ze strany Eurokontrolu a mm, zde e, tedy především jde o tu druhou zónu, tu prostřední zónu, tak zde členské státy se budou muset koordinovat. Včera, pane předsedo, Rada ministrů dopravy se vyjádřila velice jasně a řekla členským státům, že občanům musí dát k dispozici alternativní prostředky dopravy, protože ta situace je skutečně vážná a dotýká se mobility Evropanů i jiných občanů. A mm, má to velké ekonomické důsledky, jak určitě vysvětlí pan komisař Kalas. Proto byla vytvořena task force, pracovní skupina pod vedením pana Kalase, pana komisaře Kalase, pan Almunia, tam zasedá taky pan Oli Ren. A příští týden tato pracovní skupina vydá zprávu, kde zohlední všechny ekonomické důsledky. A co nejdříve také i se znovu sejdou ministři dopravy, aby se tímto vším zabývali. A pane předsedo, zde Jde o to, abychom eh, my v Evropě vystupovali koordinovaně s tím, že nejprve na prvním místě je bezpečnost, potom je třeba mít přesné údaje pro naše rozhodování, dále třeba chránit práva našich občanů a já jsem přesvědčen, pane předsedu, že určitě váš parlament se tomu také bude dohloubky věnovat. Eh, již to, že vedete tuto rozpravu, tak eh, to znamená, že okamžitě reagujete na eh, problémy evropských občanů a je třeba, abychom eh, i přijali takové střednědobé nástroje pro to, abychom mohli řešit takovéto podobné nové bezprecedentní krize, které mají závažné důsledky pro každodenní život našich spoluobčanů. Děkuji. Ministře, bardzo děkuji za všechny vyjaśnienia. Děkuji vám, pane ministře. Chtěl bych vám poděkovat za všechna vysvětlení, která jste nám poskytl. A já bych vás chtěl ujistit a rád bych, abyste to sdělil Radě ministrů a španělskému předsednictví, že Evropský parlament je připraven s vámi spolupracovat a jsme připraveni na diskuze, které proběhnou na našich výborech tento týden, protože výbory proběhnou bez problémů, takže jsme připraveni přijmout tam zástupce komise, abychom o těchto otázkách mohli jednat. Chceme se toho všeho účastnit. Byli jsme přímo zvoleni v různých volebních obvodech po celé Evropě, takže se toho musíme účastnit. A jsme na to připraveni. Samozřejmě, že můžeme dělat jen to, co je v našich pravomocích, ale chceme komisi a radě pomoci a proto tady máme tuto debatu. A teď za Evropskou komisi dostane slovo pan komisař Simkalas. Prosím. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, S velkým potěšením tady budu prezentovat zprávu pro parlament o tom, co dělala Evropská komise ve věci krize evropské letecké dopravy kvůli výbuchu sopky na Islandu. Jak víte, přes 4 tisíce letů bylo zrušeno, což zasáhlo tisíce pasažérů. Jak víte, Eurocontrol svolal v pondělí ráno telekonferenci, které se komise samozřejmě účastnila také včera. Odpoledne jsme měli zvláštní zasedání Rady ministrů pro přepravu a já eh, bych chtěl říci čtyři hlavní věci, které z té rady vyplynuly. Všichni ministři jsou pro koordinovanou evropskou reakci na krizi. Národní řešení by nebyla dostatečně efektivní, abychom mohli vyřešit takovéto potíže letecké dopravy, které jsou globální, celosvětové. A chci tedy zdůraznit, eh, že ministři dopravy byli všichni pro spolupráci a už v neděli proběhlo několik telefonátů, ve kterých jsme byli ujištěni, že všichni chtějí přijmout svou zodpovědnost a spolupracovat. E, za druhé, nejdůležitější je pro nás bezpečnost a nelze v této věci činit žádné kompromisy. Tohle zůstává naší hlavní starostí. Musíme zajistit co nejvyšší bezpečnost pro naše občany. Třetí zásada, která vyplynula z zasedání ministrů, bylo, že bychom měli postupně otvírat eh, letecký prostor v Evropě a zajišťovat přitom bezpečnost. Začalo se s tím dnes eh, v 8 hodin ráno a máme tedy ty tři eh, zóny, které se liší stupněm kontaminace. Ta první zóna je v podstatě uprostřed těch emisí a tam nebude možné provádět žádné lety, protože není možné zajistit bezpečnost. Ta druhá zóna, ta v zásadě bude zónou, ve které mohou probíhat letecké operace, přestože je tam ještě trochu popelu. Tato zóna bude muset být ještě potvrzena a rozhodnutí proběhne koordinovaným způsobem na úřadech členských států. Třetí zóna není popelem nějak ovlivněna, takže Letecké operace nebudou žádným způsobem omezeny a každých 6 hodin poskytuje Eurocontrol mapy s relevantními informacemi pro národní úřady. A za čtvrté, skrze tato opatření anticipujeme implementaci toho programu pro jednotné evropské nebe a fungování té řídící sítě a já vím, že mohu počítat s podporou Evropského parlamentu po úspěchu toho druhého balíčku pro jednotné evropské nebe minulý rok. Bylo tu už zmíněno, že byla ustanovena taková pracovní skupina komisařů, kde se bude jednat o dotacích. Já jsem mluvil včera se zástupci aerolinek a ti mi řekli, že ještě nejsou připraveni ohodnotit eh, ztráty a veškerý ekonomický dopad. A hlavní pro ně je, aby mohli pokračovat v operování letů. To pro ně bylo nejdůležitější. Takže říkali, abychom i nadále rozvíjeli tato opatření, která podpoří leteckou dopravu v Evropě. Důležitá jsou samozřejmě také práva pasažérů na ta se musíme soustředit, pravidla jsou dobrá, s tím souhlasí všichni, otázka je spíše jejich provádění. To je zase otázka jednotlivých členských států a my bychom měli dále tlačit na to, aby ta pravidla byla lépe prosazována v praxi. A teď bych chtěl něco říci o několika podle mě záměrných snahách udělat zmatek kdo má co udělat, jaké jsou modely a tak dále. Je jasné, že v některých zemích mají před volbami, ale po výbuchu sopky byla všechna rozhodnutí činěna na základě už existujících modelů, jak se s takovýmito situacemi vyrovnávat. Tento model je mezivládní a letecký prostor spadá do pravomocí členských států. Komise nemůže vydávat žádné příkazy, protože ta pravidla jsou národní a vychází z existujících hodnocení. Ten model je v pořádku. Samozřejmě, že můžeme teď přemýšlet o tom, jak ho pozměnit a už jsme o tom začali včera jednat. Ale říct, že ten evropský model zcela selhal, to není pravda. Byla to zcela výjimečná událost. Výbuch takovéto sopky, to je naprosto výjimečná událost. A to, že se ten popel takhle široce rozšířil, to bylo naprosto nečekané. Je to věc, která se stává velmi vzácně. Není to něco jako sněhová kalamita, ke které dochází častěji. Takže je jasné, že je to celá výjimečná situace. A už o víkendu jsme měli různé diskuze o tom, jak se k tomu postavit. Takže zase říci, že jsme měli svolat ministry dopravy hned. Podívejte se, takhle to v Evropě nefunguje. Takováto rozhodnutí jsou v rukou nezávislých odborníků a nezávislých orgánů. A já sám a pan ministr López Garrido jsme byli na Eurocontrol v neděli. Já jsem byl v kontaktu se všemi ministry dopravy velkých eh, členských států, které se zabývají přepravou, řekněme. A všichni jsme byli připraveni se tím začít zabývat. Jednali jsme o tom, co je třeba učinit, abychom to vyřešili. Nicméně není možné v této věci přijímat nějaká arbitrární rozhodnutí. Je to v rukou zcela konkrétních zvláštních orgánů, které se k tomu sešly a proběhly diskuze už v neděli. Nejsou to snadné diskuze. Jedná se tady o životy lidí. A v pondělí ráno jsme měli zvláštní zasedání Rady Eurokontrolu. A shodli jsme se na tom takzvaném modelu těch tří zón. Takže zase, tohle nespadá do komunitárních pravomocí. Nicméně ta událost nám ukázala, že přistupovat k něčemu takovému z pouze národního hlediska nefunguje. A máme teď tedy velkou motivaci pro to, abychom dali dohromady takový evropštější přístup k takovýmto událostem a snažili se nějak regulovat jejich dopad. Samozřejmě budeme ještě muset ohodnotit, jaký to mělo dopad, jaký byl výsledek, ale nejdůležitější je, to říkají všichni, pokračovat eh, v letech. Aerolíny říkají, že co se týká pasažérů, je třeba začít znovu operovat lety, aby se mohli pasažéři vrátit domů nebo prostě do své destinace. A to je hlavní věc, kterou jsme se včera zabývali. Takže to je všechno. My na tom intenzivně spolupracujeme s radou a s Eurokontrolem. Sledujeme situaci a bude-li to nutné, přijmeme další rozhodnutí. Ale myslím, že ten model, který jsme odsouhlasili teď, je docela vhodný pro to, aby mohly být zase operovány lety, nebo alespoň jejich většina. Děkuji vám. Děkuji. tedy děkuji místo předsedové Evropské komise, panu Kalasovi. A teď za Evropskou lidovou stranu paní Wortmann Kohl. Eh, eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi a radě za vysvětlení, které jsme si nyní mohli vyslechnout ohledně tomu, co bych nazvala krizí v letecké dopravě. V posledních dnech se zcela jasně ukázalo, že problémy neměl pouze Evropský parlament, když došlo ke zrušení letu, ale celá evropská společnost a ekonomika. Proto je důležité, abychom dnes v tomto parlamentu vedli tuto naléhavou dopravu Lety jsou zrušeny, mnoho společností, cestovních kanceláří a leteckých společností bude bojovat s ekonomickým dopadem této krize. Samozřejmě bezpečnost je na prvním místě, na to je třeba jasně poukázat. Cestující je třeba dopravit do svých destinací bezpečně, ale my jsme nebyli připraveni na takovouto výjimečnou situaci, na uzavření leteckého prostoru. Ne, Zareagovali jsme dostatečně rychle na takový nový fenomén, na ten oblast vulkanického popela. Uzavřeli jsme prostor velice rychle, potom to vypadalo, že nelze létat, ale zkušební lety dopadly velice pozitivně. Samozřejmě bezpečnost je na prvním místě, ale na druhé straně je důležité, aby se letecký prostor zavíral či otevíral na základě faktů. Je tedy dobré, že včera byly se již přistoupilo k prvním krokům a tyto kroky je třeba i dále rozvádět. Musíme reagovat rychle, ale je také důležité nejenom rychle letecký prostor uzavírat, ale také rychle otevírat podle stávající situace pak potřebujeme důležitá strukturální opatření. Jednotné evropské nebe zatím blokují členské státy, ale právě toto jednotné evropské nebe by mohlo vést k tomu, že bychom mohli reagovat rychleji. Letecké společnosti utrpěly velké ekonomické ztráty. Máme zde zrušený letecký provoz. A toto vše mělo opravdu milionové dopady na letecké společnosti a nyní si musíme klást otázku, za opravdu e, mají toto břemeno nést samé společnosti. Je třeba zjistit, kdo musel nést jaké náklady a zda bychom neměli přistoupit k vyrovnávacím platbám. Máme zde například Evropskou směrnici pro práce, e, práva pasažérů a zde je třeba se zeptat, si položit otázku, zda bychom zde v případě vyšší moci nemohli podpořit tyto eh, společnosti z evropských peněz. Pane komisaři, měli bychom zabránit tomu, aby členské stály podpořily pouze své národní letecké společnosti. Je třeba koordinace na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji vám. Takže teď dám slovo eh, panu Šulcovi za socialista demokraty. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já si myslím, že tato krize má zejména lidský rozměr, o kterém dnes budeme muset hovořit. Desetitisíce lidí zůstalo vězet na letištích či v různých destinacích a čekají na to, kdy budou moci být dopraveni domů. A na tyto občany musíme dnes dopoledne myslet. Eh, my a naši kolegové jsme měli také podobný osud v posledních eh, týdnech, ale my máme jakési privilegium, my jsme poslanci, máme k dispozici eh, dobrou infrastrukturu, ale mnoho lidí se nyní nachází někde ve světě a nemůže se vrátit zpět do svých zemí nemohou jít do práce, jejich děti nemohou jít do školy, protože se nedostali dovol, z dovolené zpět domů. A chci říct, že dnes právě myslím na tyto lidi a soucítím s nimi a doufám, že se nám rychle podaří dostat tyto občany zpět domů. Letecké společnosti jsou systémově relevantní společnosti. Eh, zde, a to jak Eh, společnosti, které přepravují pasažéry, tak společnosti, které přepravují zboží. Vidíme, že ztráty, které zde existují kvůli výbuchu sopky, jsou již z ekonomického hlediska horší a vyšší než ztráty, ke kterým došlo 9. 11. 2001. A proto apeluji na členské státy, aby byly flexibilní, a tedy i na komisi, aby byly flexibilní při poskytování pomoci. A dále Musíme si uvědomit, že letecká přeprava je součást velice zranitelného infrastrukturního konceptu, který máme, infrastrukturní koncepty, které máme v Evropě. Když dojde ke zrušení letového provozu, tak nejsme schopni tuto dopravní ztrátu kompenzovat. Takže si myslím, že ta idea výstavby transevropských sítí, kterou zde máme již 20 let, je velice důležitá idea. A jak vidíme, je to alternativa, která je důležitá z hlediska našeho ekonomického přežití. To bychom si měli dobře uvědomit. Chtěl bych říct ještě toto. Dodnes se nám nepodařilo dosáhnout interoperabilitu vlaků mezi jednotlivými zeměmi. Například německý vlak nemůže jet až do Španělska, protože ty systémy nejsou interoperabilní. My v parlamentu jsme přijali odpovídající usnesení, správná usnesení, ale zde je důležité, abychom nejednali eruptivně, ale abychom udržitelně pracovali na našich koncepcích. Děkuji a nyní má slovo paní Gesine Meissner. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři a panu předsedovi rady tomto případě jsme viděli, že příroda je silnější než veškeré technologie. V jistém ohledu jsme my lidé, jak si, si z toho by, bychom měli vzít poučení a dále vidíme, že v Evropě ještě nejsme tak daleko, jak bychom vlastně měli mít. 20 let hovoříme o vnitřním trhu a 20 let hovoříme o jednotném evropském nebi. To by samozřejmě nevzábránilo erupci sopky, ale pravděpodobně by nám umožnilo jednat lépe a rychleji. Chceme mít tedy jednotné evropské nebe, které by koordinoval Eurocontrol, ale zatím ho ještě nemáme. Ale zde jdu stejným směrem jako pan Schulz. U železnice stále ještě nemáme interoperabilitu. Stále ještě není možné například si zabukovat jízdenku ze severu Evropy až na jih Evropy. Tak to prostě ještě neexistuje. My o tom často hovoříme, máme mnoho dokumentů, ale ještě jsme to nerealizovali. A dále chci říci, že pro občany je celá věc samozřejmě velice obtížná a žádný národní minister dopravy nemohl rozhodnout, že otevře letecký vzdušný prostor, když institut v Londýně řekl, že to není bezpečné. Ale na druhé straně si musíte uvědomit, že jsme, jsme neměli žádná skutečná měření, že to byly všechno statistické odhady a to se občanům nelíbilo. A samozřejmě se to nelíbilo ani leteckým společnostem, které vidí své ekonomické ztráty a které by si bývaly přáli rychlejší reakci. Samozřejmě je důležité, aby se cestující co nejdříve dostali domů, aby byla dodržována jejich práva. Ale pro cestující v Evropě je důležité, aby vůbec existovala možnost dopravy, aby zde byla nabídka dopravních možností. A proto je samozřejmě důležité, abychom měli v Evropě odpovídající systémy, které cestující budou moci využít. Proto je důležité, abychom se zamysleny nad tím, jak s touto situací budeme zacházet, jak bychom mohli dnes v situaci krize podpořit letecké společnosti a jak bychom mohli umožnit občanům, aby i nadále měli zaručenou mobilitu, protože ta je v Evropě velice důležitá. Co se týče odškodnění, samozřejmě nemůžeme chtít, chtít po sobce, aby někoho odškodnila, tak to prostě není. Příroda má své vlastní zákony. Ale jakožto lidé bychom se měli snažit na to zareagovat v zájmu evropských občanů. A proto je velice dobré a vítám, že nyní byla zřízena task force, pracovní skupina, kterou vede pan místopředseda komise Kalas. To si myslím byl velice dobrý krok a nyní si musíme rozmyslet, jaké důsledky vyvodíme z této krize s ohledem na budoucnost. Děkuji. A nyní pan Kramer za zelené. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, mobilita v Evropě se během posledních šest dnů zcela změnila. Nebylo to neštěstí, nebyla to katastrofa, nebylo to z důsledku příliš drahého kerozínu, ne. Důvodem dnes byla sama příroda. Islandský vulkán ukázal lidstvu, jak mocná příroda je. A to by na, pro nás mělo být v budoucnosti poučení. Člověk není všemocný a nikdy všemocný nebude. Odpovědí na erupci sopky bylo velice dobře, byla velice dobře evropská reakce. Protože je vulkanický popel nebezpečný, tak Eurocontrol velice odpovědně zareagoval a jeho prioritou byla bezpečnost pasažérů a já ve jménu zelené frakce bych chtěl poděkovat Eurokontrolu za toto a také odpovídajícím ministrům dopravy a zejména německému ministru dopravy Peteru Ramsauerovi. Je třeba, abychom podpořili odborovou svaz kokpit, protože oni jsou mnohem odpovědnější než letecké společnosti. Oni i nadále odmítají otevření vzdušného prostoru na Evropou. Vzdušný prostor je buď bezpečný či ne, protože je jedno, podle ve kterých eh, pravidel letadla prolétají tímto vzdušným prostorem. Proto jsem velice rád, že odboráři z kokpitu hledí na bezpečnost a nechovají se jako letecké společnosti. Já jsem proto, aby k otevření vzdušného prostoru došlo až tehdy, kdy bude vyloučeno veškeré riziko. A já požaduji, abychom se nenechali ovlivnit nátlakem, který vyvíjí letecké společnosti. V těchto dnech vidíme zcela jasně, že národní a evropská dopravní politika byla v posledních letech velice nedostatečná, protože zanedbávala železnici a vlastně sázela pouze na leteckou přepravu. Evropské aerolinky dostávají každý rok v Evropě od daňového poplatníka 14 milionů euro dané daní, protože kerozín, letecký benzín není zdaněn tak jako ostatní typy pohonných hmot. Měli bychom z toho vyvodit jeden důsledek. Železnice je nejenom nejbezpečnějším dopravním prostředkem, ale je také prostředkem, který zajišťuje mobilitu a je schopný zastavit klimatické změny. Proto chci vyslovit svůj dík všem evropským železničním společnostem, kteří nyní přepravují pasažéry. Erupce islandské slopky by nám měla být varováním, protože to, co my nyní zajímá, zažíváme, je realizací budoucnosti dopravy. A proto eh, vyzývám všechny členské státy Evropské unie, aby změnili priority národní a mezinárodní dopravní politiky. Železnice musí být podpořena nejenom slovy, ale také konkrétními finančními kroky, abychom nezažívali situaci, jakou máme dnes. Děkuji. Děkuji za evropské konzervativce a reformátory pan Van Dalen. Prosím. Pane předsedo, velký vliv klimatu na dopravu, to je to, co teď vlastně zažíváme a e, výbuch sopky znamenal kolaps, několika denní kolaps dopravy v Evropě. Zde dnes jsme dospěli k závěru, že ale některé lety mohly být provozovány, protože to zkušební lety prokázaly. Možná my jsme byli příliš e, rigidní, v tom našem eh, postoji, že jsme okamžitě vše uzavřeli. Eh, let 1989 eh, KLM, tak ten tedy to, zažil tedy ten přelet nad eh, Sobkou, potom zde byl i další let v Indonésii, který to zažil, ale ty to dvě zkušenosti nás vedly k urychleným závěrům. Mm. Asi eh, těžko lze eh, převést tuto zkušenost, tedy pardon, těch letů z 80. let, které přeletávaly nad těmi sopkami do situace, která nastala teď tady. A mm, Jde o otázky e, výšek e, letových hladin a o hustotu e, těch, toho prachu, toho popelu. A mm, my jsme tedy samozřejmě z Islandu nechtěli popel. A mm, znamená to velké ztráty pro letecké společnosti. Je třeba k tomu zaujmout vždy realistický postoj a koncentrace těch částic popele eh, se musí zkoumat, testovat a eh, do budoucna eh, reagovat realisticky, bezpečně, pragmaticky a musíme správně vyvážit bezpečnost a ekonomiku. Děkuji. Pan Lothar Bisky Zangue. Prezident. Pane předsedo, rozhodnutí orgánů řízení letového provozu v tom smyslu, že nechtějí ohrožit bezpečnost cestujících, bylo naprosto správné, i když to znamenalo uzavření vzdušného prostoru po mnoho dní, i když to znamenalo ekonomické ztráty pro letecké společnosti. Z mého pohledu je neodpovědné, že nyní letecké společnosti nutí piloty k tomu, aby nyní letali na své vlastní nebezpečí. To to vlastně znamená na své vlastní nebezpečí. Vítám, že komisie zvažuje státní pomoc, pomoc pro eh, ty aerolinky, které by za současné situace jinak se dostaly do velice obtížné ekonomické situace. Eh, později budeme hovořit i o situaci eh, zaměstnanosti v Evropské unii. Pokud Evropská unie a členské státy pomohou zabránit alespoň dalšímu zhoršování situace, tak to bude velice správný krok. Na oplátku pokud bude poskytnutá státní pomoc, tak je důležité, aby zde byly závazné podmínky v tom smyslu, aby aerolinky nepřistupovaly ke snižování počtu zaměstnanců a ke škrtům v oblasti platů zaměstnanců. Dále je třeba zaružit, aby svému, svým zaměstnancům neposkytovali menší množství dní dovolené, či jim nějakým způsobem dále snižovaly jejich příjmy. Je důležité, aby komise přistoupila ke společnému řízení letového provozu v Evropě. Důležité je, aby tento dohled nad letovým provozem byl utvořen tak, aby zde nemohlo docházet k sociálnímu dumpingu. Zde mám eh, tak nějak na mysli státní pomoc, která byla poskytnuta bankám, které měly z této pomoci velký užitek, ale přesto se nechovali sociálně. Není možné, aby konkurenceschopnost eh, měla jaksi prioritu nad bezpečností lidí. Já vám děkuji. A teď Tato situace, která byla vyvolána výbuchem sopky, nebyla ošetřena dostatečně rychle. První operativní zasedání proběhlo včera, v pondělí. A přitom sopka začala vybuchovat ve čtvrtek ráno, takže trvalo čtyři dny, než bylo přijato nějaké operativní řešení. Možná, že došlo k přílišným omezením. Bezpečnost na prvním místě, ano, ale proč zakázat lety v Belgii, když ten oblak se nacházel v Norsku? A proč zakázat lety malých letadel, když ten popel se ve skutečnosti nacházel nad 8000 metry Možná, že bylo aplikováno to pravidlo, které my letci známe už roky, že totiž nejbezpečnější let je ten, při kterém bylo sedí v baru a letadlo v hangáru. Ale to není způsob, jak řešit takovéto krizové situace. Takže já si myslím, že vzhledem k tomu, že musíme zajistit bezpečnost pasažérů i posádek, ta opatření, která byla přijata, jsou dobrá. Ovšem byla přijata příliš pozdě takže v budoucnosti bude třeba mít na paměti, že nejdůležitější je samozřejmě bezpečnost, ale právě kvůli bezpečnosti si myslím, že nestačí jen zakázat všechny lety, aniž bychom nějak rozlišovali, ale brát v úvahu skutečnou situaci a ne jen situaci tak, jak vypadá ve statistikách. Abychom takovýto sektor, který je naprosto zásadní pro naši ekonomiku, protože negativní ekonomický dopad nebude pocítěn jen v sektoru letecké dopravy nebo v cestovním ruchu, ale bude to pocítěno v celé ekonomice. My jsme přece viděli, když došlo k atentátům 11. září 2001, co to udělá. Takže je třeba jednat rychle, je třeba jednat seriózně a dobře si uvědomovat, jaká je situace. Já vám děkuji. A teď eh, za nezařazené paní Angelika Wertmann, prosím. Milé kolegyně, milí kolegové, bezpečnost je nejvyšší priorita. Riziko, že plně obsazené letadlo se zřítí například na obydlenou oblast, není možné míti. Něco podobného se stalo v případě letadla, které prolétávalo pod podobným oblastem vulkanického prachu a Podobný případ jsme měli také v roce 89, kdy další letadlo prolétávalo oblastí vulkanického prachu a těsně o vlásek obě dvě letadla unikly velké katastrofě. Proto vítám uzavření vzdušného prostoru a to, že tedy piloti nemuseli eh, za takovýchto podmínek létat. Zatím byly eh, umožněny lety pouze v určité výšce a na dohled. Co se týče těchto letů na dohled, tak zde chci říci, že tehdy v případě letadla KLM byl vzdu, lepo, vulkanický prach v tom prostoru, ale nebyl vidět, takže i to je velice ošemetná záležitost. Samozřejmě ekonomické ztráty jsou důležité, ale přesto lidské životy mají vždy prioritu nad ekonomickými ztrátami a proto prosím o co nejvyšší opatrnost a odpovědnost, i co se týče um, realizace těch stávajících tří zón. Děkuji. Děkuji. A nyní Další řečníci, pan Matěj Kroš, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo ty, pane komisaři. Zákaz létání sebou přináší velkou debatu o bezpečnosti leteckého provozu a tu jsme zde v parlamentu vedli již několikrát a vždy jsme poukázali na to, že bychom rádi měli regulaci na evropské úrovni, abychom mohli zasahovat v této oblasti a takto jsme debatovali nejenom v oblasti letecké, ale také v oblasti železniční dopravy. Proto chci říci, že eh, jde o to, aby tedy jsme měli evropskou koordinaci. Eh, ta koordinace, ke které již došlo, byla dobrá a v dnešní době je samozřejmě na prvním místě bezpečnost pasažérů a ne ekonomické aspekty, když i ty je třeba zohlednit. Já si myslím, že rozhodnutí, ke kterém dospěly jednotlivé země, byla správná a důležité je, abychom měli v budoucnosti jednak eurokontrol a potom který bude rozhodovat a dále, aby rozhodovaly jednotlivé podniky řízení letového provozu v jednotlivých členských státech a ne letecké společnosti o tom, zda letadla budou létat či ne. Vidíme, že Oblast letecké dopravy již zažívá třetí krizi. První krize byla 11.9., pak to byla hospodářská krize a nyní tedy krize z důvodu sopečného výbuchu. A proto bychom měli se snažit postupovat na evropské úrovni a ne opět na národní úrovni, jak jsme to zažili v minulosti, kde došlo k podpoře eh, na národní úrovni a tím byla narušena hospodářská soutěž. Já si myslím, že jsme velice oprávněně zde v parlamentu o tomto tématu často diskuzovali. Pasažéři se nyní nachází v situaci, kdy právo, které je platné, jim neposkytuje potřebnou pomoc. Já ovšem doufám, že aerolinky a další společnosti, kterých se to týká, budou s pasažéry zacházet správným způsobem. Pro mě je budoucnost budoucnost spočívá v jednotném evropském nebi a já doufám, že o tom ještě v parlamentu budeme moci hovořit. Děkuji a nyní má slovo pan El Kadraví. Kolegové, pane komisaři, pane předsedo, tady jde o tři důležité věci v naší rozpravě. Za prvé, Eh, postarat se o ty eh, cestující, kteří někde zůstali zablokováni. A dále eh, máme směrnici o právech cestujících a je třeba, aby se těm cestujícím dostala, dostal určitý komfort při tom cestování. A všichni jsme viděli ten chaos na letištích. Já proto apeluji na pana komisaře, abychom přijali spolu s leteckými společnosti takový, takový soubor pravidel, eh, abychom eh, v takových situacích byli připraveni pomoci lidem. Dále chci apelovat na to, abychom vytvořili pracovní skupinu, eh, složenou z komise a členských států, abychom zajistili co nejrychlejší repatriaci takovýchto cestujících. Samozřejmě to je úkol leteckých společností, ale i ti, kteří někde zůstali zablokováni daleko, tak i o, tom otevření eh, vzdušného prostoru tam ještě zůstanou určitou dobu. A dále za třetí, pokud jde o eh, ty lety, je, potřebujeme, a vzdušný prostor, potřebujeme větší spolupráci, samozřejmě evropský e, vzdušný prostor, jednotný prostor, to by pomohlo, ale my v Evropě nemáme e, možnost pravomoc přijímat rozhodnutí o tomto vzdušném prostoru, takže je těžké přijímat poté dobrá rozhodnutí, koordinovaná. A dále, v Evropě my máme takový konzervativní matematický model, který vychází vždycky z toho nejhoršího scénáře, co všechno může napáchat, takový popel ze sopky. Ale ve Spojených státech mají jiný model, který používají, kdy ten zákaz e, se vztahuje pouze na přelety nad tou sopkou, jako takovou. A to je jiný přístup, který tam mají. Takže Měli bychom nalézt ten správný model, možná lépe skombinovat bezpečnost a efektivitu. A poslední věc, pane předsedo, co s těmi ekonomickými dopady? Asi by bylo možné si udělat takový seznam možností. Opět to musíme řešit po evropsku. A asi není možné nahradit škodu všem, to nejde. Děkuji. A nyní Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl um, zástupci rady říct toto. Nejde o vás osobně, ale jde o vaše předsednictví rady a o další předsednictví. Jak je možné, že již po mnoho let blokujete evropský přístup v těchto otázkách. Vždy to stroskotá na radě. Komise a parlament se snaží vyvíjet nátlak, ale to, co jsme schopni nakonec dosáhnout, jsou vždy takové rozředěné kompromisy. Proč rada myslí i nadále národně a ne evropsky? Toto poučení bychom si měli vzít z krize. Pan Kadavíř hovořil o tom, že bychom měli mít, mít lepší koordinaci, nejenom co se týče eurokontrolu, ale i koordinaci mezi jednotlivými národními úřady, protože Evropa nemá dostatečné kompetence v této oblasti a proto bych poprosila o to, abychom je dostali, protože potom budeme moci celou věc upravovat mnohem jednodušeji. A dále, vědecké informace. Existuje jedno středisko v Londýně, které je spelicovalizováno na určité otázky a společně s Eurokontrolem rozhoduje. Je to oprávněné? Neměli bychom posílit evropský model? tak, abychom sjednotili různé akcepty a měli opravdu jednotné Evropské centrum dohledu nad eh, leteckým provozem. Protože co se týče erupcí, tak si musíme uvědomit, že před 200 lety byla tato sopka v činnosti eh, po velice dlouhou dobu. Takže bychom si měli vytvořit nějaký model, měli bychom se připravit na možné situaci. A je samozřejmě důležité, aby byly poskytnuty i státní podpory. Paní Isabel Durand. Ano, děkuji, pane předsedo. Přestože tisíce lidí mají dnes velké potíže, já si myslím, že tento výbuch sopky nám ukazuje, že si musíme dát pozor, eh, že si musíme uvědomit, eh, jak funguje naše doprava uvědomit si, jak ohromně jsme závislí na letecké dopravě, která postupně nahradila v podstatě všechny ostatní druhy dopravy, aniž bychom si to uvědomili. Samozřejmě, že dnes ještě nemůže nikdo říci, jestli tohle je konec eh, vybuchování sopky a kam se ten oblak popela přesune v budoucnosti. Takže já si myslím, že je třeba podpořit radu a komisi a pokročovat velmi obezřetně a hlavně podporovat bezpečnost. A překvapuje mě, že v jiném sektoru, ve farmaceutickém sektoru, v určitou chvíli ve jménu principu obezřetnosti Eh, musela Evropa utratit peníze poněkud neuváženým způsobem. A teď tady máme jiný sektor, který by chtěl naopak říci, že není dobré, že rada nebo členské státy postupují takto obezřetně. Já si myslím, že to je naprosto normální, bezpečnost je přece nejdůležitější. A jinak si myslím, že samozřejmě je třeba i nadále rozvíjet železniční dopravu, to je naše veliká priorita. A jak říkali mi kolegové, Měli bychom trochu změnit naši představu o tom, jak má fungovat doprava a měli bychom znovu začít více využívat železnic na středně a krátké tratě. Já myslím, že je třeba mít všechny možné druhy dopravy, což je ostatně i předmětem Bílé knihy, která se teď vypracovává na komisi. Myslím, že z krátkodobého hlediska je třeba hlavně vrátit lidi do domovů, eh, zaplatit jim případně očkodné a podívat se potom na to, jak pomoci leteckým společnostem. Myslím si, eh, že bychom měli eh, strukturálně více podpořit videokonference, protože konec konců to je, takové velice, to je takový velice snadný, přístupný způsob, jak se setkávat eh, nejen v parlamentu, ale i jinde a rozhodně by nám to umožnilo snížit naši závislost na letecké přepravě. A na závěr si také myslím, protože Eh, tady na to byla vznesena otázka ze strany pana předsedy, že možná i Evropský parlament by měl znovu zvážit způsob svého fungování a například se rozhodnout, že bude fungovat eh, pět dní v týdnu, dva týdny, spíše než eh, tři, čtyři dny v týdnu, tři týdny. A tím bychom šli příkladem v dobré organizaci naší práce, abychom tolik nezávisleli na letecké přepravě, která, jak je zjevné, je velice nejistá a podléhá takovýmto rizikům, která my nemůžeme nijak řídit. Takže já si myslím, že je třeba vůbec přepracovat naše systémy, jak se o tom mluví v té Bílé knize, ale i my jako parlament bychom se měli snažit podpořit jiné způsoby eh, přepravy a také změnit náš způsob práce. Děkuji. Děkuji, Izabel. A nyní na minutu má slovo pan Čarnecky. Bardzo żałuję, panie przewodniczący, szanowni państwo, że jak się wydaje, szereg Pane předsedo, dámy a pánové, já lituji, že jak to vypadá, řada kolegů eh, eh, zde, než jsem přišla, tak se nezeptala odborníků, tedy těch, kteří strávili tisíce hodin v kokpitu. Já si myslím, že teď tady probíhá spíš taková spolitizovaná diskuze a já mám eh, dojem, že tady viníme radu i za tu sopku, za to ji vinit nemůžeme. A já musím říci, že rozhodnutí Eurokontrolu bylo příliš ukvapené a zatím si stojím, protože vůbec nevzali do úvahu, eh, jak ta situace je různorodá. Já mm, zde hovořím, mm, nebo chtěl bych zde podpořit právě takový mm, konstantní monitoring. A to rozhodnutí bylo eh, přijato eh, ukvapeně a trvalo dlouhou dobu. Děkuji, pane Jacques Enel. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, já si myslím, že v těchto okamžicích je třeba především vyjádřit podporu všem těm, kteří ještě eh, se stali a jsou obětmi eh, této situace. A je třeba se na to podívat i z pohledu zaměstnanců leteckých společností, kteří se pokoušeli eh, reagovat na potřeby cestujících. My Ti, kteří kritizují, tak moc toho ale nenabízejí. Říci, že princip bezpečnosti uživatelů, to je princip mm, číslo jedna, to je priorita. Je lepší mít nespokojeného e, cestujícího, kteří bude žít, než cestujícího, kteří zahyne při přepravě. Říci zároveň, že Evropa eh, není kredibilní a že trpí tím, že mm, má nedostatečnou spolupráci a koordinaci, takže asi je lépe možná, eh, je třeba důležité lépe informovat, lépe šířit informace a také důležité posilovat i pravomoci Evropské agentury pro bezpečnost, tak aby tato agentura mohla mít k dispozici permanentní vědecké poznatky, které by umožnily eh, přijímat rozhodnutí za každé situace do budoucna. A to je třeba zdůraznit ještě více, musíme i mm, pracovat na těch dalších prostředcích dopravy v Evropě, aby se doplňovaly a je třeba, aby ty prostředky byly, vytvářely určitý systém, byly integrovány eh, a zároveň je třeba tedy asi odstranit veškerá podezření a proto navrhuji, abychom vytvořili parlamentní vyšetřovací komisi. Děkuji, pane Ellen, a minutu a půl má slovo paní Anna Rozbach. Moment to akutte spørgsmål. Et. Den ubekvemme... Děkuji. Dnes si musíme položit eh, několik zásadních aktuálních otázek. Došlo k přerušení letového provozu, a tato oblast momentálně není konkurenceschopná. Ovšem platí to i pro americké a azijské letecké společnosti, které nemohou v Evropě přistávat. Tedy ekonomické ztráty se rozdělí na všechny. Nyní hovoříme o otázce odškodnění či jakýchsi vyrovnávacích pladeb pro aerolinky. To je samozřejmě něco, o co půjde v příštích dnech. Jsem velice ráda, že zde máme ten nový plán s těmi třemi, třema zónami. E, v novinách Financial Times je článek, který kritizuje politiky. Zde se píše, že uzavřeli dušní prostor pouze ze strachu. E, oni navrhují, abychom postupovali jako američané, kde si o tom mohou rozhodovat sami letecké společnosti. Já doufám, že Evropský e, parlament je v zárodku zakáže, zablokuje takový přístup, protože to by byla katastrofa, kdyby se aerolinky mohly sami toto rozhodovat, protože potom pravděpodobně by upřednostnili ekonomické zájmy a ohrozili pasažéry. Je důležité, abychom nyní spíše se soustředili na vývoj nových eh, leteckých motorů, které by nebyly tak eh, citlivé, ale je samozřejmě jasné, že celý letecký sektor je senzibilní, zranitelný, nejenom z ohledu eh, z pohledu terorismu, ale také s ohledem na přírodní katastrofy. Je tedy důležité mít i alternativní možnosti a proto bychom měli konečně přistoupit k tomu, že posílíme síť vysoce rychlostních vlaků, abychom měli mnohem lepší síť, která bude propojovat velká města. Vysokorychlostní vlaky v Evropě rozhodně jsou schopné konkurovat letadlům. Děkuji. Děkuji paní Rozbach. Dvě minuty má paní Hübner pane předsedo. Uh, pane ministře, pane komisaři, dnes lépe než před týdnem víme, že to stálo hodně peněz, nejen ušlý zisk. Zasáhlo to i jiné části průmyslu, ale některé z toho profitují. Ovšem důležité také je to, že tato katastrofa zasáhla evropskou ekonomiku, která je už teď ve velmi špatné situace. Já bych chtěla mluvit o dvě, dvou věcech. Ta první se týká státní podpory. Podpory pro letecké společnosti a v podstatě by to bylo podobné jako to, co se stalo ve Spojených státech po 11. září. A komisař tady také mluvil o možných urychlených eh, postupech pro státní podporu, co bychom, což bychom ocenili. Ale má otázka na komisi je, víme, jaká toto bude zátěž pro národní rozpočty, které už teď mají velké potíže, obrovské dluhy a budou se muset eh, vyrovnat s fiskální konsolidací. Je skutečně nejlepší poskytnout tuto státní podporu ze státních národních rozpočtů, anebo komise má i nějaké jiné možnosti. A má druhá otázka se týká evropské kapacity pro eh, zvládání krizí. Slyšeli jsme, že ve čtvrtek nedošlo k žádným konzultacím ani koordinaci mezi jednotlivými národními orgány. A to v situaci, která se týkala 80 evropského leteckého prostoru. A pane komisaři, já vás mohu ujistit, eh, že můžete být naprosto nezávislí a přitom koordinovat své jednání. Ostatně koordinace by nám možná umožnila implementovat lepší řešení, takže z mého hlediska tohle je skutečně chvíle, kdybychom se měli začít eh, snažit více pracovat eh, na zvládání krizí, protože vidíme, že takovéto katastrofy, které se dotýkají našich občanů, se mohou objevit i mimo Evropskou unii i mimo náš prostor, naši náš ekonomický prostor. Takže má otázka je, jak využijeme této katastrofy, abychom zvýšili kapacitu Evropské unie na zvládání katastrof. A já vás mohu ujistit, že my v Evropském parlamentu vás naprosto podpoříme, abychom byli v takovýchto otázkách úspěšnější a efektivnější. Děkuji. Děkuji, paní Hübner. Minutu má kolega Hannes Svoboda. Děkuji, pane předsedo. V minulých dnech jsem zvažovala alternativy k letecké přepravě v Evropě a sám jsem to zažil. Například eh, z Bělehradu do Víně jsem jel autem a potom jsem také cestoval železnicí sem do Štrasburku. Co se týče silnic, ty jsou velice dob- v dobrém stavu, máme zde dobrou síť silnic, ale co se týče železnice, tak ten stav není dobrý a to není přijatelné. Kde bychom byli dnes, kdyby došlo k uskutečnění Delorova plánu. Nyní bychom měli evropskou eh, sítě železniční, měli bychom vysokorychlostní eh, vlaky. Musím říct, že když jsem jen vlakem, tak po několika hodinách již nebylo možné si odskočit na toaletu. Eh, mnoho lidí vůbec nemělo místo k sezení, protože ty vlaky byly naprosto pře plněné. A proto vás prosím, pane komisaři, postarejte se o to, abychom zde měli jakýsi nový krok, abychom modernizovali železnice, abychom měli více vysokorychlostních vlaků, abychom tady měli jakési kapacitní rezervy. My ty rezervy potřebujeme. Viděli jsme to i v zimě, že máme příliš málo rezerv, co se týče objemu železniční dopravy. Takže to je velice důležitá věc. Děkuji. Děkuji, kolego. Minutu a půl paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Já chci děko, poděkovat panu Kalasovi, panu Garigovi za vysvětlení a za úsilí, které vyvíjejí. Já s vámi souhlasím, že prioritou číslo jedna je bezpečnost, že to je velice komplikovaná krize, která nás postěho, postihla, ale že ta komunikace vázla, e, protože e, vlastně až pět dní na to se jednalo. A zde dnes lidé od nás očekávají, že závěry budou jasné, jednoduché a praktické a že budou mít okamžité efekty, které eh, všichni pocítí. A proto eh, i, i, ti poplatníci, daňoví poplatníci, kteří ve finále za to budou platit, musí mít právo na větší transparentnost ohledně rozhodnutí o uzavření vzdušného prostoru, o vývoji situace, protože zde mm, mm, ty komunik- ta komunikace měla spoždění v prvních hodinách krize. Dále, e, e, ta situace na letištích, e, to znamenalo, že lidé nemohli plánovat alternativní způsoby přepravy. A nyní ty tři zóny. Chceme vědět, vědět, jaké to budou zóny a co to bude znamenat. A dále eh, radikální změna práv eh, pasažérů. To musí být jasné. My musíme definovat, kdo je odpovědný za co eh, a jaký bude jejich dopad a jaké lhůty zde budou platit. Dále souhlasím s panem komisařem Kalasem, že je třeba e, nastartovat takové procesy, modely, které budou moci využívat letecké společnosti, aby mohly respektovat tyto požadavky. A dále státní pomoci leteckým společnostem. Jasně musíte definovat, e, jaké budou tyto pomoci, s jakými kritérii se bude pracovat. A je třeba i mít pod kontrolou možné důsledky této krize na zaměstnance leteckých společností. Kromě toho je třeba i kontrolovat to, aby podobné situace nebyly zneužity proto, aby mohli se tak zbavovat eh, zaměstnanců letecké společnosti. Dále apeluji na interoperabilitu v Evropě. To je to, co nám Evropa ukázala, že je nutné. Děkuji. A minutu má pan Bradburn. Děkuji vám, pane předsedo. Jak už to bylo řečeno, nikdo nemohl předpokládat, co se na Islandu stane, a letecké společnosti se teď musí vypořádat s velmi nečekanými otázkami, jednak výbuchem sopky a pak obecnou ekonomickou situací. A já si myslím, že tak extrémní opatření jako zrušení všech evropských letů bychom možná měli posuzovat na e, základě skutečné situace, abychom zajistili, že to narušení provozu bude skutečně minimální a že se informace budou sdělovat účinným způsobem. E, navíc Eurocontrol skutečně nezvládl tuto krizi účinným způsobem prodlužoval uzavření evropského letového prostoru každých 6 až 8 hodin, takže pasažéři si nemohli naplánovat návrat jiným způsobem ale letecké společnosti nevěděli, co se bude dít. My máme teď počítačové i satelitní technologie, které nám mohou pomoci. A přitom přes všechny tyto technologie to vypadá, že jsme si v podstatě vždy olízli prst a dali ho do vzduchu, abychom zjistili, kam fouká vítr, alespoň tak to vnímá veřejnost. Tohle byla skutečně katastrofa pro všechny zúčastněné. A dlouhodobé prognózy, to je to, co potřebujeme, a ne se rozhodovat po každé narychlo. Děkuji, dvě minuty má slovo paní Kristin Dvejrak. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci zdůraznit, že princip obezřetnosti eh, členských států, tedy které uzavřely cíleně provizorně vzdušný prostor, že to bylo opatrné, moudré rozhodnutí. Bezpečnost našich spoloobčanů má přednost před dalšími veškerými úvahami a e, zde postoj některých leteckých společností, které požadují okamžité otevření letového provozu a vzdušného prostoru a i e, zkoušeli to na různých e, zkušebních letech. To není příliš od nich korektní. Dále já bych chtěla um, využít této příležitosti a vyjádřit eh, politování, že i v některých zemích, jako ve Francii, eh, kromě toho ještě to bylo eh, umocněno tím, že na železnicích se nezodpovědně stávkuje, to je nepochopitelné. A další téma. Zde vítám rozhodnutí komise povolit poskytování dotací leteckým společnostím, společnostem, které byly postiženy tímto uzavřeným, uzavřením, což je dobré rozhodnutí i vzhledem ke krizi, která je také postihla i předtím, ale musí to být dotace výjimečné a zde e, e, je třeba, aby ty letecké společnosti e, splnily určitá kritéria, jako že budou očkodňovat své cestující z titulu zrušení letu, a ne, aby použili pouze tu klauzuli vis major, zásahu vyšší moci a nerespektovali příslušné nařízení z roku 2004, protože cestující jsou ty oběti této situace a je třeba jim tedy nabídnout eh, určité řešení, aby nenesly ty finanční náklady. A dále eh, letecké společnosti mm, Eh, tedy nemusí eh, vracet eh, peníze za ty nevyužité segmenty letů. To není normální přece. A zde to jsou výjimečné situace, kterou, ta situace, kterou zažíváme několik dní, je velice výjimečná. Proto je třeba zajistit, aby dostali i náhradu za ty nevyužité zrušené lety. Děkuji, paní Deveira. A nyní minutu a půl má slovo paní kolegyně Tykau. Děkuji, pane předsedo. Myšlená. In EU 27 aproximativ 800 de milioane Děkuji vám. V 27 členských států používají miliony lidí leteckou dopravu. 22% na národní úrovni, přes 40% na mezikomunitární úrovni a přes 30% na světové úrovni. A výbuch sopky na Islandu nám ukázal, jak zranitelná je letecká přeprava v Evropě. Přes 16 000 letů bylo v Evropě zrušeno a hodně pasažérů e, zůstalo buď v Evropě, anebo dokonce mimo Evropu. Museli být nějak informováni. Bezpečnost pasažérů by měla být naší hlavní prioritou a právě proto v rámci Unie měl existovat nějaký efektivní systém, jak pasažéry nasměrovat na alternativní druhy přepravy e, do silniční přepravy nebo na železnice nebo po moři. A kdyby toto fungovalo, tak přes 60 těch pasažérů, kteří zůstali ve členských státech, se mohli dostat zpátky do svých domovů skrze nějaký alternativní dopravní prostředek. Takže je opravdu nutné vyčlenit dostatečné finanční prostředky, aby se mohla rozvíjet další doprava, další způsoby dopravy v Evropě, například vysokorychlostní vlaky, ty by měly být k dispozici ve všech státech. A také je důležité eh, rozvíjet eh, vnitřní říční přepravu. A měli bychom mít dostatečnou vůli k tomu, aby se Evropa mohla i nadále pohybovat. Děkuji. Děkuji, kolegyně. Minutu a půl má pan Gallagher. Já já bych chtěl mm, zde přivítat to úsilí, které vyvinul pan komisař Kalas a ministři dopravy, kteří se snažili tento problém vyřešit. Dnes to, co zažíváme, to nám ukazuje, že pořád jsme v rukách přírody, více než kdy jindy. Já jsem ze země z Irska, kde my mm, jsme pocítili tyto eh, důsledky možná více eh, než mm, občané jinde v jiných členských státech. To byla skutečně, to byla beznaděj po tom oznámení. Ta situace byla beznadějná, když Ehm, jsme se to dozvěděli a když jsme se eh, dozvídali postupně tedy, jak ty restrikce byly eh, prodlužovány, i teď ještě vlastně jsou a eh, zde naši cestující se nachází v různých koutech světa, nejenom v Evropě. A naše priorita je pomoci jim, pomoci těm, kteří mají rodiny nebo třeba i úmrtí v rodinách a nemohou jet domů. A to musí být priorita. A tyto cestující nemohou být opomíjeny leteckými společnostmi. A ekonomická do, mm, ekonomický dopad je obrovský a já doufám, že e, komise z toho vyvodí ekonomické důsledky. A zásadní je, aby role eurokontrolu byla posílena právě v důsledku této krize, protože e, sopky nerespektují Mm, ekonomiku, e, zeměpis či e, další hranice. My musíme tedy rozhodovat z jednoho centra a ne se na to dívat z 27 perspektiv. To nejde. Jeden z největších problémů, který řeší cestující, e, je. Děkuji, pane poslanče, a nyní má slovo na minutu slovo paní Vicky Ford. Děkuji. Ten oblak popela velice stresoval a traumatizoval tisíce pasažérů, zapříčinil finanční ztráty eh, mnoha společností a mnoho z našich kolegů z takových vzdálenějších krajů Evropy se sem tento týden nedostalo. A měli bychom předsednictví poděkovat za to, že se rozhodlo, že by nebylo demokratické hlasovat bez nich, protože velmi často ti z nás, kdo pochází z okrajů Evropy, jsou odsouváni v zájmu eh, těch nejsilnějších eh, středních evropských států. Nicméně Sobka nám ukázala, že my nejsme vládci této planety a nemáme odpověď na všechny otázky. Myslím, že nám musí být jasné, že je třeba lépe rozvinout naše znalosti o sopkách a že bychom měli investovat do výzkumu v této oblasti. A také nám to připomnělo, jak jsme závislí na letecké přepravě. V příštích letech musíme tuto závislost snížit. Měli bychom investovat do výkonných komunikačních systémů, na dálková setkání, také do vysokorychlostních železnic a měli bychom, myslím, také zrušit zbytečné cestování a myslím, že to je rozhodně oblast, ve které by náš parlament mohl jít příkladem. Dos minut. Děkuji, paní Ford. Dvě minuty má kolega Marinescu. Děkuji, pane předsedo. Eh, výjimečné jevy jako výbuchy, sopky, to nelze předvídat, ale je eh, možné reagovat adekvátně. Proto musíme zanalizovat eh, situaci a události, ke kterým došlo a vyvodit z toho důsledky. Naše reakce nebyla dostačující. Týden poté vlastně eh, ani nevíme, jak dlouho to bude trvat a eh, o jaké jde riziko. Musíme mít adekvátní centrum pro monitoring bez ohledu na náklady, tak aby mm, letecké společnosti cestující, aby eh, Ehm, věděli, jaká opatření se přijímají. Ehm, naše rozhodnutí nebylo ehm, sladěné, my jsme spolupracovali s leteckými společnostmi, dobře jsme se nekoordinovali, pokud jde o ty cestující a nevyužívali jsme ty dostupné koridory či trasy. A možná reakcí by bylo vytvoření jednotného evropského nebe a vytvoření jednoho centra pro monitoring a kontrolu. Já jsem byl zpravodajem pro, Evropské jednot, pro Evropský jednotný vzdušný prostor a měl jsem velice tvrdá jednání s radou. A tento rok se situace bude opakovat s těmi evropskými koridory pro nákladní přepravu. A já myslím, že je třeba se mm, umět ponaučit. Reakce členských států nebyla dostačující a nevedla mm, k tomu, že bychom e, byli schopni poskytnout alternativní způsoby přepravy. Dnes v Evropě nemůžete si koupit eh, železniční jízdenku způsobem, který by byl civilizovaný, abyste mohli civilizovaně cestovat ze severu na jih. Je třeba tedy mít připravenou reakci na podobné eh, přírodní katastrofy. A další prioritou je modernizace železnic. O tom se hodně mluví, ale nic se nedělá eh, nestačí, e, ale abychom byli připraveni každý sám doma, abychom byli připraveni všichni ve stejné míře a je třeba posilovat evropskou koordinaci, evropskou odpovědnost a kompetenci, abychom mohli přijímat rychlá rozhodnutí na evropské úrovni. Pan předseda, děkuji pane Marinesku a minutu a půl má slovo kolega Lambrinidis. Děkuji pane předsedo. Dobrý kapitán se pozná v bouři. A v této bouři, která zasáhla Evropu, Unie nereagovala včas a nedokázala včas začít řešit problémy evropských občanů. Ostatně to tež se stalo i při finanční krizi, v té finanční bouři, ale to je zase jiná věc. A já si myslím, že bychom dnes měli jednat v rámci dvou os. Jednak je tady otázka koordinace. Samozřejmě, že společnosti vyvažují otázku bezpečnosti a života svými zisky, takže ty o tom rozhodovat nemohou. Rozhodovat o tom musí vládní orgány. A jediná pozitivní věc, která vyplynula z té nedávné události, je, že nebyly žádné oběti na životech. Ovšem já si myslím, že národní úřady měly od začátku se začít koordinovat, měly spolupracovat společně s Eurokontrolem a měly se podívat na to, zda by bylo možné otevřít ty koridory, které otevíráme až dnes a bohužel po tom, co byl vyvinut nátlak ze strany leteckých společností a to mě docela děsí. A potom v takovéto situaci je jasně vidět, že jsme naprosto ignorovali nařízení o očkodňování evropských pasažérů, které by mělo být implementováno automaticky právě v takovýchto situacích. Jen velmi málo z těch poškozených pasažérů bylo ujištěno o tom, že letecké společnosti jim proplatí eh, noclehy. A víte, že většina z nich eh, se dostala k tomu odškodnění jen díky tomu, že velice tvrdě jednali se společnostmi a velká většina nedostane nic. A já si myslím, že Evropský parlament by měl tady vyšetřit eh, způsob, jak reagovaly letecké společnosti a zda skutečně respektovali práva pasažérů podle nařízení. Děkuji. Děkuji, pane Lambrinidis. A nyní dvě minuty má slovo pan Belek. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, přeji vám všem dobré ráno. Nacházíme se samozřejmě ve zcela mimořádné situaci. Letecká přeprava je v horší situaci než po 11. září 2001, ale zcela se ukazuje, že jsme pro takovouto výjimečnou situaci nebyli dostatečně vybaveni a připraveni Cestovní kanceláře, i když mají dostatek personálu, tak dostali pasažéry do situace, kdy vlastně pasažéři byli odkázáni zcela sami na sebe a to není správné. Zde bychom měli přistoupit k odpovědícím změnám a měli bychom zavést Evropský nouzový plán pro koordinaci. Vedle bezpečnosti je třeba, aby pasažéři měli dostatek informací a aby se jim také dostalo dostatečné podpory. Je důležité, aby pasažéři měli určité místo, Eh, kde se budou moci informovat a je třeba také zajistit ubytování pro takovéto pasažéry. Na tom je třeba pracovat. Minulých, eh, minulé dny ukázaly jednu jasnou věc. Evropa musí mnohem více investovat do přeshraničních vysokorychlostních železničních spojení. To je důležitá věc, protože letecká přeprava je opravdu velice zranitelná. V rámci strategie EU 2020 bychom měli hledět na to, abychom odpovědajícím způsobem investovali do železniční dopravy a bude to dobré nejenom pro občana, ale pro zaměstnanost, ale také i pro životní prostředí. Děkuji. Děkuji, minutu a půl, pane Jo Leinen. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Jak jako kdybychom to tušili, tak výbor Envy, který odpovídá pro ochranu v rámci eh, katastrof, předložil eh, zprávu z vlastní iniciativy, kde eh, se zabýváme komunitárním konceptem prevence katastrof. V rámci naší příští schůze výboru budeme hlasovat o této zprávě a erupci sopky tam samozřejmě zapojíme, takže my jsme velice rychle schopni si vytvořit parlamentní pozici k této situaci. Souhlasím s kolegy, kteří říkají, že jsme špatně připraveni na přírodní katastrofy. Naštěstí Evro- Evropě k příliš mnoha katastrofám nedochází, ale zároveň to vede k tomu, že máme i nedostatek informací a krizové řízení je potom velice nedostatečné. Podle mě to trvalo příliš dlouho. Pět dní to trvalo, než se provedl zkušební let a než bylo schopné se sbírat reálné údaje. To není dobrá věc. Nechci nikomu nic vyčítat, ale z této skutečnosti vyplývá, že příště budeme muset jednat lépe. Ten oplask vulkanického popela ukázal jednu věc, a to je potřeba více Evropy. Pane komisaři, vy jste řekli, že národní úřady mají své kompetence, že je to tedy v jejich kompetenci, ale to občana neuspokojí, který došel k újmě. V Evropě potřebujeme jednak ochranu před katastrofami a dále potřebujeme společnou dopravní politiku. A Lisabonská smlouva nám dává větší možnosti. A stejně jako paní Hübnerová se vás ptám, jakým způsobem využíváte možnosti Lisabonské smlouvy v oblasti krizového řízení a ochrany před katastrofami. Děkuji. Děkuji, pane Lenen. Dvě minuty má paní Andelvo. Děkuji, pane předsedo nepořádek, paralýza, mm, kakofonie a nedostatečná koordinace, nepořádek a všechno, to jsou všechno ty důsledky. Já nebudu zde opakovat, co již bylo řečeno, to znamená ten obrovský kolosální finanční dopad. Skutečně to je eh, eh, velká finanční díra, která vznikne kvůli této krizi a já jsem ráda, že teď eh, zde existuje možnost, možnost výjimečně poskytnout dotace, které mm, leteckým společnostem, které již byly byly velice postiženy po událostech i 11. září. Ale jsem překvapena eh, právě tím, že ti pasažéři pořád ještě jsou někde zablokováni všude po světě mm, a e, že ty e, škody narůstají exponenciálně. Jak to vůbec vysvětlit, že trvalo pět dní, než ministři dopravy se sešli e, přes telekonferenci, aby se mohli koordinovat, aby vytvořili o vytvoření těchto zónách, o vytvoření zón a koridorů. Dále je třeba prioritně mm, aplikovat princip obezřetnosti. To platí, ano, to je priorita, ale dnes, když postupně povolujeme tu leteckou dopravu v bezpečných zónách, ale pořád ta sopka soptí. A klademe si tedy otázku, jaké zde máme ty garance bezpečnosti pro cestující. Proč jsme to neudělali dříve, rychleji všechno? A za třetí, Eh, takový dynamicky se vyvíjející model, eh, protože eh, samozřejmě meteorologie se mění každým okamžikem, ale kdo bude aktuálně vyhodnocovat bezpečnost koridorů, kdo to bude dělat, letecké společnosti spolu s úřady leteckého, letectví, civilního letectví, dále Eh, ten model eh, musí znamenat větší koordinaci členských států a operativní speciální postupy na základě reálných dat a údajů, lepší koordinaci i s jinými alternativními způsoby přepravy ve výjimečných situacích. Ale musíme vzít do úvahy nezbytnou koordinaci při pomoci repatriace těch eh, cestujících, kteří zůstali zablokováni. A musíme mít i způsoby, jak jim pomáhat. A zde mm, k tomu docházelo pouze e, e, izolovaně. Děkuji. Minutu a půl má slovo paní Ajala. Děkuji, pane předsedo. Mm, zde já chci využít příležitosti této rozpravy a e, říci, jaká je naše odpovědnost zde eh, členské státy přijímají rozhodnutí, eh, existují mezivládní rozhodnutí, ale to nestačí. Máme pouze k dispozici jenom statistiky. Dnes eh, španělské předsednictví mm, jednalo velice aktivně a snažilo se o to, abychom toto řešení chaosu přijímali na evropské úrovni, protože to znamenalo tisíce, tisíce cestujících, kteří byli v beznadějné situaci a jejich návrat zpět musí být naší prioritou. Je třeba třeba tedy přijímat eh, samozřejmě adekvátní opatření založená na bezpečnosti, ale je třeba říct, jak to bude do budoucna, protože zde zatím eh, ta mezivládní rozhodnutí nás nemohou uspokojovat. Je třeba si položit otázku, co Evropa s tím udělá. A zde eh, pro mm, komisař Kalas a španělské předsednictví mm, byli schopni zareagovat docela rychle, když to nebyla úplně rekordní doba. A mm, byli eh, schopni eh, tedy eh, vyvodit ponaučení z těchto událostí. Práva pasažérů to ne, ne, je něco, co neexistuje v těchto výjimečných situacích a především je třeba přijímat krátkodobá opatření, tedy jejich okamžitý návrat, ale také třeba se zamyslet, jak s tím naložíme do budoucna s, takovou, s takovými to situacemi. A na druhé straně letecké společnosti, cestovní kanceláře, celá ta logistika, kole, kole, eh, tak, eh, kolem, tak eh, mm, ti byli velice zasaženi. A já jsem ráda, že i pan komisař Alumunia potvrdil podporu tomuto sektoru. A zde je třeba, aby i tento průmysl vzešel z této krize již. Dále je třeba i mít systém alternativních cest eh, a eh, ani silnice, ani mm, námořní přeprava, ani eh, železniční přeprava, ale nenahradí leteckou. Zde musíme být jednotný zde vzdušný prostor. Děkuji. Na, minut, na dvě minuty má slovo pan Zasada. Koledzi. Děkuji. Vážený pane komisaři, dámy a pánové. Bez pochyby teď čelíme krizi. Letecká doprava v Evropě byla snížena o 70 80 letišť je zavřeno, ale já doufám, že se nám podaří z toho vyvolat nějaké konstruktivní závěry. Za prvé, komise by měla učinit vše, co bude v jejich silách, aby ten výbuch sopky nevedl k tomu, že evropští letečtí přepravci úplně zbankrotují. A to říkám v kontextu včerejší diskuze o situaci v leteckém sektoru a také ve světle skutečnosti, že radě se nechce financovat nová bezpečnostní opatření. Testy, takové ty různé skenery, které se teď zavádí, nepovedou k vyšší bezpečnosti ale naopak zhorší finanční situace leteckých společností. A pak myslím si, e, že bylo konec konců rozumné zrušit lety kvůli otázkám bezpečnosti. Nicméně tohle by ještě nemělo být konec. Měli bychom také podpořit nějak pomoci těm pasažérům, kteří zůstali na mnoha letištích, aniž by měli možnost se vrátit. Náš výbor pro dopravu jednal o otázce práv pasažérů už několikrát a teď si uvědomujeme, uvědomujeme si, že letecký sektor je tak zásadní pro evropskou ekonomiku, A velice to zasáhlo i ty, kdo se nemohli zúčastnit eh, pohřbu v Prakově přes víkend. Děkuji a posledním řečníkem je pan Lightfried, který má minutu a půl. Gracias. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane komisaře, já si myslím, že předseda rady připravil Evropskou unii na tuto krizi já si myslím, a v podstatě uspokojivě připravil. Jednali podle zásady bezpečnost na nejvyšším místě. Je třeba možné diskutovat o tom, zda by bývalo mohlo dojít ještě dříve, než tomu došlo k um, vyšetření, prošetření toho oblaku popela samozřejmě. Nyní je důležité se soustředit na toto, co se stane s lidmi, z Evropany a s Evropankami, které uvízly v různých destinacích. Včera mě volala například jedna rodina v Tajsku, která eh, je nyní na letišti a dostali informaci, že odlet je pravděpodobně 29.4., takže tam budou ještě celou, celý týden. Pak další lidé v New Yorku, kteří taky nevědí, eh, kdy budou moci letět, či rodina, je to jsou to důchodci, kteří zůstali na jistém ostrově a nemohou si finančně další pobyt na ostrově dovolit a přesto tam musí se trvávat i nadále. O všech těchto věcech musíme my zde v parlamentu přemýšlet a nabídnout těmto lidem řešení. Musíme si rozmyslet, jakým způsobem je můžeme podpořit. Nemůžeme nechat Evropany v této situaci samotné. Musíme jim pomoci. Děkuji. Dobře, já vám velmi děkuji, vážení kolegové. Nacházíme se teď v takové trochu hraniční situaci, protože ta otázka, o které jednáme, je bez pochyby velice urgentní, má to velký význam pro všechny, hlavně pro naše občany, takže tady máme více přihlášek v rámci Catch the Eye, než jsme kdy měli to je úplně retorní situace. Máme tady 13 nebo 15 lidí, kteří se hlásí o slovo. Ale já vás musím prosit, abyste se přestali hlásit, protože tady nemůže mluvit 20 lidí. Nicméně pokusíme se dát slovo skutečně všem, kdo se přihlásili, dokud nepřijde pan předseda, který mě požádal, abych ho tady nahradil. Takže prostě budeme vytrvávat. Eh, budu si tady zapisovat všechny, kdo se hlásí a uvidíme, jak to vyjde. A první se hlásí pan Silvestris eh, z EPP. Takže prosím jednu minutu, opravdu jen jednu minutu a potom vám prostě vezmeme mikrofon. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat panu komisaři a také ministrovi španělského předsednictví za jejich aktivity. Chci říci, že já si myslím, že Naprosto zásadně v této krizové situaci bylo zajistit, zajistit bezpečnost. A to se podařilo, protože konec konců výsledek té katastrofy a té krizové situace byl, že žádné letadlo kvůli tomu oblaku sopečného popela nespadlo. Konec konců jsme tady dosáhli svého cíle, s tím můžeme být spokojeni. Ale potom jsou tady další otázky. Tady otázka na časování. Mohli jsme to udělat dříve, mohli jsme reagovat rychleji, mohli jsme potom rychleji znovu otevřít letecké koridory tam, kde byla situace bezpečnější. Vzhledem k tomu, jaký ekonomický dopad bude mít tato katastrofa na letecké společnosti, mohli jsme jednat dříve, na to si musíme odpovědět. A druhá otázka je, máme tady spoustu pasažérů, kteří eh, zůstali někde v hotelech. Děkuji vám, pane kolego, a slovo má pan Tarabela. Tato diskuze Eh, nás vedla k celé řadě eh, příspěvků a my jsme se hodně zaměřili na mm, ekonomické důsledky této nepředvídatelné situace, to také bylo řečeno a já eh, bych se na to podíval spíše z pohledu ochrany spotřebitelů, kteří jsou někde zablokováni všude po světě a nemohou se dostat domů. A já myslím především na ně, především na ty, kteří nemají peníze, aby tam mohli nějak adekvátně vlastně přežít. A dnes bychom možná se měli zamyslet nad tím, jak eh, novelizovat směrnice o letecké přepravě. Možná i eh, tu eh, bychom se měli zabývat těmi směrnicemi o zájezdech a mm, to znamená, aby zde byla povinnost podepsat pojistnou smlouvu pro případy eh, zásahu vyšší moci, aby ty osoby takto se nedostaly do situace. Děkuji, pane Tarabilo, pan Valenca. No le vemos en la sala, tiene... Nevidíme pan Masip. Pan Valenca, prosím. Ano, prosím, hned si vemte slovo, abychom nestráceli čas, protože potom eh, ti ostatní by přišli možnost hovořit. Děkuji srdečně. Eh, Obecná... Děkuji. Stávající situace jenom nám ukazuje, jak jsme bezradní eh, vůči přírodním silám. Možná i v Evropě bychom se měli lépe připravit na podobné situace a lépe se připravit na rychlou reakci v takovýchto eh, urgentních situacích. A mm, eh, Samozřejmě těžké je připravovat se na něco, k čemu možná dojde jednou za 150 let, ale Eh, zde se ukázalo, jak třeba naše železniční struktura je nedostačující, takže základní otázka je, jak ji zlepšit. A poté máme hm, otázku, jak to bude vypadat s dotacemi pro tyto firmy. Samozřejmě víme, že to bude znamenat velké finanční injekce, aby se zlepšil jejich finanční stav. A další otázka je, jakou strategii přijmout abychom se dlouhodobě připravili na podobné situace. Děkuji. Pan Masip má slovo. Pane předsedo, komisář hovořil o mm, absurdnosti toho, že jsme neměli eh, žádné postupy, žádné procedury. My jsme vlastně promrhali různé příležitosti, které jsme měli, když jsme přijímali různé smlouvy a když jsme tam nezavedli tu evropskou kompetenci v oblasti vzdušného prostoru. A eh, teď se to ukázalo, my jsme nemohli zasáhnout, jak bychom byli bývali měli. Mm. A a nemohli jsme tedy dostatečně dbát na dodržování práv cestujících a také ani jsme e, e, nemohli tedy třeba e, z Evropy požadovat třeba příměří v takovýchto situacích, pokud je o ty stávky, kterým dochází v jiných dopravních prostředcích, v jiných způsobech přepravy. Děkuji, pan Sikierský nadzieję że zaistniała trudna sytuacja w transporcie. Dámy a pánové, musíme čelit velmi nesnadné situaci v evropském leteckém sektoru a doufáme, že se tohle nerozvine do úplné krize. Měli bychom z toho vyvodit odpovídající závěry. Co se týká bezpečnosti, letecké dopravy a otázky mobility. Tak tohle je naše priorita. Musíme také zajistit rozvoj i dalších prostředků dopravy, a to udržitelný rozvoj. Musíme vnímat přepravu osob i nákladů Tímto způsobem, obzvláště ve chvíli ekonomické krize, potřebujeme také koordinaci a podporu pro letecké společnosti. Děkuji. Dalším kolegou kolega Boris. Szanowny panie komisarzu, e, katastrofa pokazała, że brakuje... Pane komisarze, dámy a pánové, ta katastrofa ukázala, že v Evropské unii nemáme dostatečné procedury pro takovéto krize, jako je třeba výbuch sopky. Jednak Evropská unie by měla koordinovat bezpečnostní opatření a měla by být schopna skoordinovat eh, i otevření leteckých koridorů. To by nemělo spočívat na členských státech. A potom ekonomická finanční zodpovědnost. Já si myslím, že očkodnění by měla být součástí evropských pravidel. A potom logistická situace těch osob, které zůstaly na užitých letištích, eh, kde přestupovaly. Já si myslím, že nemáme dostatečnou mobilitu, schází nám vysokorychlostní vlaky například. A pak, eh, co se týká pasažérů, kteří zůstali mimo Evropskou unii, i tam bychom měli mít nějaké procedury, které by pomohly těmto lidem, kteří zůstali mimo Evropu. A doufám, že budou vytvořeny k tomuto procedury. Děkuji, pan Arsenis. Děkuji vám, vážení kolegové. V těchto dnech jsme viděli, jak naše životy byly obráceny vzhůru nohama. Prostředek, na kterém jsme závislí, abychom se dostávali z našich zemí do Bruselu a do Štrasburku, letadlo najednou nebylo k dispozici. A byl to obrovský zmatek, museli jsme jet vlakem, loděmi, trvalo nám to mnohem déle a někteří kolegové nemohli vůbec přijet. Ovšem v těchto dnech jsme také viděli zkušenost, že nejsme zcela závislí na letadlech. Existují i jiné alternativní způsoby dopravy. Bohužel ovšem Infrastruktury pro železniční přepravu nejsou v současné době tak dobré, jak by mohly být. Dovedeme si představit Evropu, která by měla širokou síť vysokorychlostních vlaků, kde by se do vzdáleností pod tisíc kilometrů jezdilo jen vlakem nebo lodí tam, kde je to možné, ale tadlem jen, když je vzdálenost větší? Já si myslím, že ty emise eh, z letecké dopravy jsou obrovské, jsou mnohem vyšší než emise z rafinérií a z oceláren. Ano, a nyní má slovo paní Alvarez. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, ta reakce, kterou teď jsme slyšeli, tak ta pouze tedy eh, odlehčila eh, té situaci. Zatím nemáme tedy dlouhodobější řešení, je to krátkodobé řešení a teď bychom měli využít této příležitosti, teď když se pracuje na Bílé knize, tak bychom tam měli zavést hm, také nezbytná opatření, právě eh, proto, abychom snížili tu přehnanou závislost eh, na letecké přepravě je třeba mm, mít takový vyváženější přístup, to znamená posilovat ty alternativy přepravy a dopravy, které zatím jsou nedostačující, jako je třeba železnice či eh, námořní přeprava. Já si myslím, že pan Kalas i pan eh, eh, zpravodaj berou na vědomí určitě tyto požadavky které vzešly tady od všech kolegů. To znamená, že je třeba posilovat železniční dopravu a e, evropskou železniční síť a další způsoby dopravy. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Benson. Tak, tak, Der er sagt mange fornuftige ting her under debatten i formiddag, men jeg mener bare, at man er... Děkuji. Bylo já si myslím, že bychom se měli dívat více do budoucnosti, protože to, co stalo, se stane znovu. Odborníci na Islandu říkají, že to není otázka, jestli budou další výbuchy, ale otázka je kdy. Takže důležité je hledět více do budoucnosti a snažit se vymyslet, jak zvládnout takovou situaci, která se může vyskytnout. A v této chvíli je nejdůležitější, abychom se soustředili na lepší propojení, lepší komunikaci mezi evropskými vládami a hlavními městy a abychom zajistili interoperabilitu, protože je naprosto nutná. Děkuji. Děkuji, pane Bencene. Paní Fajon má slovo. Drazí kolegové, Drahé kolegyně, je nám všem jasné, že bezpečnost pasažérů musí být na prvním místě. To nám ukázala i příroda. Letadla jsou na zemi, cestující čekají a čekají a pracovníci v průmyslu se bojí o svá pracovní místa, protože ekonomický dopad je opravdu obrovský. Došlo k velkým ekonomickým škodách. Samozřejmě lidé jsou toho názoru, že pokud zemědělci dostávají jistá očkodnění, tak by je také mohli dostat. V tomto směru příliš mnoho učiněno nebylo. Pro Evropu by to mělo být takové ponaučení. Evropa by si z toho měla vzít ponaučení v tom smyslu, že potřebuje lepší alternativní dopravní prostředky, které méně znečišťují životní prostředí, například zeležnici, ale důležitá je bezpečnost. Děkuji. Pani Judith Merkers má slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych eh, chtěla vyslovit eh, upřímnou eh, říci, že soucítím se všemi, které byly postiženy touto krizi, kdy se hovoří o krizi finanční, hospodářská, dopravní krize. Ale jedna věc je jasná. Přesně to ukázalo, jak velice zranitelná je naše společnost vůči takovýmto krizím. Potřebujeme bezpečnostní síť. Vždy hovoříme o ekologické společnosti. To ale znamená také, že musíme mít ekologickou dopravu a tak daleko ještě nejsme. Mnoho členů naší frakce řeklo, že je velice důležité, aby abychom investovali do ekologicky šetrné dopravy, abychom měli vysokorychlostní spojení nejenom v Evropě, ale i mimo Evropu, například mm, pomocí lodní dopravy. Je to důležité pro hospodářství, pro klima a pro stabilitu naší společnosti. A to je přesně to, co potřebujeme. Děkuji, paní Merkus. A nyní dám slovo paní Meissnerové, ale prosím, já se omlouvám, protože na seznamu, který jsem měl, tak jsem neviděl, že vaše frakce eh, eh, vás tam dala, takže prosím, máte slovo, omlouvám se za to pomenutí. Děkuji. Je jasné, že cestující jsou ti, na které se soustředíme v eh, této debatě. My chceme, aby cestující byli přepravováni bezpečně. Chceme bezpečnost a chceme veškeré možnosti přepravy. Potřebujeme veškeré dopravní prostředky. I lety, lety nemůžeme nahradit. Zde se často hovořilo o vysokorychlostních vlacích. Samozřejmě bylo by dobré mít více těchto vlaků, ale k čemu nám je takovýto vlak, když musí zastavit na hranici? proto si myslím, že musíme postupovat krok za krokem. Nejdříve potřebujeme eh, interoperabilitu evropské železnice, samozřejmě stejně tak jako jednotné evropské nebe. A všechny strany se v podstatě zde vyslovily pro více koordinace mezi členskými státy a proto chci, chci apelovat na všechny, protože je to také e, záležitost politických stran v členských státech, protože členské státy to blokují, takže apeluji na všechny strany, aby se postarali pro to, aby eh, členské státy již neblokovaly evropský dopravní sektor, protože pokud budeme mít takovou tu společnou politiku, tak budeme mít v budoucnosti lepší vývoj. Děkuji, paní Meissnerová, paní Korina Krecu. Děkuji, pane předsedo. V posledních několika dnech se hodně mluvilo o ekonomických ztrátách, které byly zapříčiněny eh, sopkou a které nesou letecké společnosti. To je skutečnost a je zjevné, že potřebujeme nějaký mechanismus, který pomůže těmto společnostem. Tím spíš, že tato krize bude možná ček- trvat déle, než jsme čekali. Nicméně ze všeho nejdřív je třeba říci, že nejdůležitější je bezpečnost, ochrana pasažérů. Pasažéři si stěžují, eh, že s nimi bylo nakládáno velmi odlišným způsobem podle toho, v jaké zemi se nacházeli, anebo kterou leteckou společností letěli. A je třeba tedy sjednotit praktiky v této oblasti a vyhnout se takovýmto situacím, eh, kde lidé zůstanou na letišti a vůbec nevědí, co se s ním bude dít. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má pan Barnier. Barnier. Pane předsedo, pane komisaři, tato krize kterou jsme zaznamenali v posledních dnech, také ukazuje, pokud to tu už nebylo dostatečně řečeno, neúspěch eh, Lisabonské strategie, kterou Evropská unie implementovala během posledních deseti let. Je to neúspěch. Vidí, jak jsme tady snažili zoufalou regulaci a v krizi se potom ukázalo, že Evropská unie nebyla vůbec schopná skoordinovat reakci na krizi což by nám umožnilo nejen ochránit ti, kdo zůstali na letištích, aniž by se mohli vrátit domů, ale také možnost uvést to nějak do perspektivy a provést třeba testy s letadly. Takže já žádám, aby se Evropa sebrala. Říkáte, že potřebujeme více Evropy. Ano, potřebujeme, aby Evropa, Evropská unie poskytovala více veřejných služeb právě v takové důležité oblasti, jako je letecká doprava. Děkuji vám, paní Ferreira. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jasně se ukázalo, že to byla krize, kterou nebylo možno předvídat a že samozřejmě principu má zásada obezřetelnosti. obezřetnosti. Ale samozřejmě se, se z celé situace můžeme poučit. Celých pět dnů to trvalo, než došlo k tomu, že Evropa vytvořila svou vlastní evropskou pozici. Také zatím ještě nejsou vyjasněni nároky pasažérů. Stále ještě jsme nenašli alternativní způsoby řešení a rychlé řešení. Také se jasně ukázalo, že není možné vyřešit krizi tím, že neustále se budeme snažit jaksi vyrovnat zájmy principu obezřetnosti a zájmy ekonomické. Je třeba si tuto věc velice dobře vyjasnit. Jakým způsobem se tedy můžeme dostat z této krize? Máme dostatečné vědecké poznatky, tomu je třeba se věnovat. A jako poslední řečník, pan Goebbels. Děkuji, pane předsedo. Naší prioritou je zodpovědnost. Princip obezřetnosti ovšem je způsob, který nám umožňuje takovou záminku zbavit se veškeré zodpovědnosti. Podívejte se, vybuchne sopka, máme tady krizi. To je jako předtím, když byla možnost nějaké chřipky a šup, všichni se hned nechali očkovat. A přitom jsme jasně ukázali, že ten sopečný popel není nutně tak nebezpečný pro letadlo. Ovšem, my musíme respektovat ten princip obezřetnosti, a ukazuje to, jak neschopná je naše politika, která tady mluví o tom, že je třeba, abychom snížili naši závislost na letecké dopravě a abychom více investovali do železničních sítí. Pravděpodobně tak, že je prodloužíme až do Asie, do Ameriky, do Afriky, do oceány a na všechny ostrovy. Děkuji bardzo za tu vypověď. Já vám velmi děkuji. Pana sekretarza stanu Diego López Garrido. Bardzo proszę. Pan Diego López Garrido, prosím. Gracias. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ano, nakonec se došlo k dohodě a to je, že musíme dát velký význam tomu, eh, eh, jak se chová příroda a Michael Kramer eh, to řekl, já s tím souhlasím, to je významné poselství pro nás, pro všechny a také bez pochyby je důležité, aby Evropská unie se posílila, aby byla akceschopnější v takovéto krizi, která postihla celou Evropu a miliony evropských spoluobčanů a další země mimo Evropskou unii a i vážně to poškodilo ekonomiku, eh, důležité evropské sektory. Také i okamžitě jsme viděli, že kompetence členských států rozhodovat o otevření letišť či nikoliv, to je rozhodnutí eh, eh, které v podstatě nebyly schopni přijmout, protože ty události eh, jim přesáhly přes hlavu a musela intervenovat Evropská unie a to okamžitě pan Sperony, paní Ferreira, říkám to vám, okamžitě v pátek, když jsme viděli, že ta situace se jeví jako velice vážná, tak Eh, i eh, Evropská komise, tedy spolu se španělským předsednictvím, s Eurokontrolem, eh, začali na tom pracovat a v neděli, jak řekl pan Kalas, již jsme jako komise a předsednictví vystoupili veřejně, pan Kalas a já, my jsme vysvětlili situaci veřejnosti a řekli jsme, co učiníme a včerejší zasedání Eurokontrolu hm, to také potvrdilo a i španělská vláda svolala rady, radu ministrů ke které došlo také včera. A proto se jednalo tak, abychom přijali rozhodnutí určité zaměření evropského charakteru. A přesně dnes se to implementuje, implementuje se včerejší rozhodnutí zvláštní rady ministrů. Eurokontrol eh, dnes dopoledne definovala čtyři zóny eh, s rozšířeným eh, průměrem, kde nebude možné létat a další oblast, kde pokud bude eh, souhlas států, který se to týká, možnost létat samozřejmě závisí na přírodních podmínkách a záleží na přírodě jako takové, ale rozhodnutí se prakticky dneska už uplatňuje a vždycky se samozřejmě musí eh, uskutečňovat na základě principu opatrnosti a musí se dbát na bezpečnost. Okamžitě jsme viděli, že evropské zaměření v tomto smyslu umožnilo přijmout daleko vyrovnanější rozhodnutí eh, různé faktory, je vždy třeba brát v úvahu, když se stane něco tak výjimečného, jako to, co prožíváme tyto dny. A model hodnocení rizik eh, nám tak může být daleko přesnější. Když o tom mluvil pan Starky, tak hovořil o tom, že Eurokontrol eh, vychází eh, z informací výboru který zkoumá eh, stav prachu a sídlí v Londýně a dále samozřejmě taky vychází z toho, co říkají výrobci letounů a samozřejmě také agentura pro, letecké, eh, pro eh, civilní letectví v Londýně. A dnes právě v tuto chvíli máme se uskutečňuje toto technické rozhodnutí, které vychází z technických údajů. A kromě toho nám to umožňuje eh, zachovávat bezpečnost. To je princip, který je vůbec nejdůležitější a odpovídá to eh, příspěvkům, které v tomto smyslu zazněly. Samozřejmě to ale taky bere v úvahu hospodářství a eh, velmi dobře poslanci přijali fakt, že bude vytvořena pracovní skupina, která příští týden eh, vytvoří návrh zprávy týkající se dopadu na eh, ekonomiku a eh, samozřejmě a taky se to týká, vychází se z mobility občanů. Vlády umožňují to vládám, aby repatriovali své občany, aby použili všechny možné nástroje, aby své občany dostali domů, protože jde o právo občana eh, dostat se domů, jít, eh, dostat se eh, do místa, které, kam si přeje a protože má právo na volný pohyb. Rozprava byla velmi podrobná a Evropský parlament je velmi dobré místo k takové rozpravě. Hovořilo se o potřebách nouzového plánu. Samozřejmě to bude vyžadovat transparentnost, jak říkala paní Bilbao, eh, transparentnost v jednání Evropské unie, aby se provedly strukturální eh, změny, které by posílily železnici a dopravní sítě, mm, protože eh, v Evropě Eh, došlo eh, k určité takzvané vertebraci Evropy. Jsou zde určité páteřní eh, tratě, které v minulosti se vytvořily na základě železnice a námořní dopravy. A v budoucnosti budeme mít tuto vertebraci na základě stávajících budou, i budoucích komunikací. Bude to také především eh, železnice a budou zde mít i velký vliv eh, politické aspekty. Takže eh, na základě železnice budeme vytvářet síle, sítě 21. století a pan Schulz, pan Alvarez i další poslanci řekli zcela správně, že tímto směrem musíme zaměřit Evropskou unii. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Pane, pan ministr, já bych chtěl eh, chtěl přispět tak, taky k této diskusi. Ta výměna názorů byla velmi zdvořilá. Lidé, kteří byli na stanici Darton nebo na různých letištích, se setkali se situacemi, které byly daleko méně zdvořilé, protože eh, tito lidé eh, neměli dostatečné informace na eh, nádraží v Bruselu je šest eh, eh, okének, která jsou otevřena a která se toho týkají, která se týkají tohoto témata. Měli bychom se tomu věnovat daleko více, eh, dož tam jsme zaspali. Děkuji vám. To téma se objevilo už několikrát. Je velmi líto, že jste nemohl poslouchat tuto část rozpravy. Všichni předchozí řečníci se k tomu vyjádřili. Eh, pane kolego, promiňte, všechny tyto body už byly zmíněny na této schůzi. Je, promiňte. A nyní máme místo předsedu Evropské komise, který zareaguje a potom budeme mít další velmi důležitý bod a pan předseda Barroso přichází do našeho parlamentu, aby se k tomuto bodu vyjádřil. Děkuji, pane předsedo, za všechny vaše eh, poznámky. Eh, mám ještě čtyři dodatečné poznámky. Za prvé, eh, samozřejmě tato událost způsobuje to, že musíme hodně přemýšlet o našich strategických plánech a určitě jedna z nejzajímavějších a nejvíce klíčových otázek je e, intermodalita a interflexibilita mezi různými typy e, dopravy, to znamená intermobilita e, dopravy. Musíme hledat nějaké alternativy a určitě o tom budeme mluvit brzy, budeme diskutovat o recastu takovéhoto rozničního balíčku a také tady máme strategický dokument o budoucnosti dopravy. Takže, ale toto je zcela jistě velmi závažná otázka a včera jsme už diskutovali o téže věci s, radem, s radou a s ministrů, takže slibuji, že toto eh, vezmeme velmi vážně, tuto otázku a budeme se snažit omezit eh, nezbytné eh, budeme se pokusit zkoušet umožnit další možnosti dopravy. Co se týče dopadu, samozřejmě vezmeme v úvahu všechny aspekty a mm, určitě navrhneme něco spolu s kolegy, ale samozřejmě měli bychom být opatrní Víte, že peníze jen tak nespadnou z nebes. A Eh, musí eh, to být spravedlivá záležitost, eh, co se týče všech aktérů v oblasti ekonomiky a také, takže musíme to, mm, k tomu přistupovat velmi vyváženě a taky to není jen tak zázrak. Takže pak musím říci, že máme práva pasažérů, tady jsou pravidla jasná, tady jsem mluvil o tom, jaká jsou pravidla, že bychom je měli znovu nastavit. Já si myslím, že bychom neměli znovu nastavovat pravidla, která byla schválena orgány rozhodujícími, včetně parlamentu. Otázka je, je jiná ehm, ehm, vymáhání, které je ve ehm, rukou členských států a určitě si myslím, že tady máme jasný plán, jak postupovat kupředu, co se týče vymáhání těchto pravidel. A vůbec jak také ovlivnit členské státy, protože je jasné, co se musí udělat eh, v oblasti práv pasažerů v současné době. A pak ještě jedna věc. Eh, samozřejmě je to není tak veliká záležitost, ale mnoho kolegů mm, a i v tisku bylo řečeno, že to bylo všechno pozdě a že jsme nebyli připraveni. A mm, e, e, já jsem během těchto dní e, byl v Eurokontrole, já jsem měl kontakty s ministry, byl jsem aktivní a tady v této místnosti máte stejné dilema, jako před ním stáli všichni tito odborníci a ti, kteří museli rozhodovat. A toto je v rukou odborníků, tedy bezpečnostních úřadů a ne v rukou rukou politiků. Je to stejné dilema. Bezpečnost versus flexibilita. A my jsme byli připraveni eh, na takovýto výbuch eh, sopky, ale jiný typ eh, sopky nebo výbuchu. Toto tady bylo také již zmíněno. Um, British Airways, um, um, tyto lety byly, uh, to, to, to tady byl, měl dopad tato uh, sopka, to znamená, byla tady řečeno, byla tady pravidlo, že to je opravdu uh, riziko a úřady jednaly podle těchto hypotéz. Bylo vycházeno z toho, že to je vážné riziko a že lety by měly být zrušeny či přerušeny. Takže teď Tady máme diferencovanější eh, přístup, mm, jenom v neděli většina testovacích eh, letů byla provedena a pak byla mm, poskytnuta informace mm, Eurokontrole a diskutovali jsme o těchto věcech. Takže tyto lety také eh, nám ukáží, jaká je vlastně, jak vypadá situace. A teď tady je otázka flexibility a to je opravdu eh, v rukou členských států. Eh, budeme postupovat kupředu, máme tady jednotné nebe, to je velice slibný evropský projekt a je, mm, i ministři tomu společně chápou tak, že toto je cesta do budoucnosti a že jde tady o lepší koordinaci na evropské úrovni a toto je ten správná, správná cesta do budoucnosti. Takže Toto je velká příležitost, ehm, to jsou nepoznámky, které jsem ještě chtěl udělat a také jsem chtěl eh, říct si něco k informacím. Já sám bo my jsme komisi eh, také dali tisková prohlášení Vydali jsme je už ve čtvrtek a v pátek a to se právě týkalo práv, mm, prioritně práv pasažerů. Řekli jsme, že mm, práva pasažerů, eh, s nimi se by mělo zacházet velmi vážně. Tedy informace o jejich právech byla poskytnuta ze strany komise a to okamžitě. A od neděle pak eh, Ehm, se to začalo, se tomu i tisk začal hodně věnovat, to znamená, všichni se těmto otázkám vážně věnovali. Ehm, e, to ještě všechno není uzavřeno, ehm, máme tady ještě tři, čtyři dny minimálně než většina letů e, znovu začne provozovat. Ale e, toto mm, mají se znovu začít provozovat lety mm, a tak, aby se lidé mohli dostat hm, eh, domů nebo do svých hm, destinací. Takže je to pořád ještě obtížná situace a hm, pochopitelně eh, musíme dnes eh, důsledky. Takže vám děkuji za vaše poznámky a určitě budeme mít ještě více příležitostí o těchto věcech diskutovat. Děkuji. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme, vážený pane předsedo Kalasi. Dámy a pánové, rozprava, která, kterou, která nyní proběhla, byla jistě i v podstatě nejdůležitějším bodem na našem dnešním programu. Já si myslím, že pokud by to bylo pouze pro tuto rozpravu, že jsme se sešli dnes, nyní tady ve Štrasburku, tak si myslím, že by to bylo dostatečné, protože právě toto od nás očekává naše veřejnost. Očekávají, že budeme řešit problémy, kterým čelí naši občané a právě tomu jsme se dneska dopoledne věnovali. Rovněž bych rád poděkoval i Evropské komisi za to, že nám poslal 14